Państwo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych zahájil naše obě, odpolední zasedání. Jak dobře víte, máme dnes tady zvláštního hosta. Dovolte tedy, abych uvítal našeho zvláštního hosta. Eh, spolu eh, s členy doprovázející delegace. Jsme velice rádi, že eh, paní ministrině a delegace vlády a parlamentu Brazílie jsou zde spolu s námi. Je to mimořádně důležité setkání. Jsou nám známy velké úspěchy. A to, jak rychle se eh, Brazílie rozvíjí, což má podstatný význam pro vztahy mezi Brazílií a Evropskou unii. Dovolte mi tedy, abych eh, znovu vyjádřil dík a abych vás tady uvítal na schůzi eh, výboru pro zemědělství Evropského parlamentu. Ještě jednou vás, paní ministrině, tady srdečně vítám, paní Káťo Abreu. Jak už jsem říkal, eh, paní ministrině doprovází početná skupina členů parlamentu. Mezi nimi je i pan senátor Lemus, pan senátor Anastasia, paní senátor pan senátor Martins, paní Fiblio Abreu, pan Kaleto, člen, který je členem Evropského parlamentu, rovněž pan Povinal, který je rovněž europoslancem Víme také, že e, skupinu doprovází jeho excelence pan velvyslanec, e, pan Machado. Vítám i ostatní hosty, které jsem ji nejmenoval. Omlouvám se za to, že jsem nejmenoval všechny. Za Evropský parlament tady je také předseda e, skupiny pro vztahy mezi Evropskou unii a Brazílií, pan Zavino. Tím vás tady všechny ještě jednou srdečně vítám. A jak už jsem řekl, paní ministrině vyjádřila ochotu se během své návštěvy Evropského parlamentu sejít i se naším výborem. Víme, jak důležité jsou vztahy mezi námi, obchodní vztahy, já už jsem to ostatně zmiňoval. Víme také, že hospodářství, zemědělství a export brazilský jsou velmi silné. A určitě je mnoho témat, o kterých budeme moci hovořit. Ještě jednou vás tady, paní ministrině, Srdečně vítám a poprosíme vás, paní ministrině, abyste se na počátku ujala slova a pak poprosíme, aby se vyjádřili nejprve koordinátoři jednotlivých politických skupin a dále eh, se budou mít možnost ptát eh, ostatní poslanci. Myslím, že tedy můžeme zahájit, protože čas je cený. Ještě jednou vítám a slo- má slovo, paní ministrině. Děkuji, pane předsedo. Já vás zdravím, tedy předsedu Zemědělského výboru Evropského parlamentu, pana Sikerského, a také zdravím všechny členy tohoto tak důležitého výboru pro Evropskou unii a stejně tak je důležitý i pro Brazílii. Vítám všechny zástupce tisku, tajemníky, všichni pracující této tak důležité sněmovny. Chtěla bych zmínit, že mne doprovází také zástupci eh, brazilského parlamentu, také jsme se stavili cestou i v Paříži, v OIE, pod, pojednáme ještě na určitých místech v Bruselu a poté pojedeme do Ženevy. Vedle mne sedí Anna Lémuš, která je předsedkyně zemědělského výboru našeho federálního sněmu a poté Gerard Abreu, který je zase zástupcem zemědělského výboru poslanecké sněmovny. Pan senátor Lezie Martín z Rio Grande do Sul pan poslanec Antonio Anastasia eh, z Minas Gerais, což byl dříve poslanec tohoto důležitého státu, dále poslanec Valdir Kolátu ze státu Santa Catarina, poté Elder Corineo ze státu Gojáš a ještě je s námi eh, paní velvyslankyně Vera Martinš, kteréž to tímto děkuji za vřelé přijetí nás a celý náš doprovod. Pane předsedo tohoto zemědělského výboru, dámy a pánové, všechny eh, zástupci eh, tisku a všichni zúčastnění, dámy a pánové, je pro mne velkou ctí, že mohu pohovořit na tomto vašem výboru jakožto ministrině zemědělství Brazílie. Já bych v několika málo slovech eh, s vám, vám chtěla přednést takovou vizi naší země týkající se zemědělství, obchodování se zemědělskými výrobky a také pohovořit o tom, jaká je nabídka zemědělských výrobků na celé naší planetě. Myslím si, že je důležité si uvědomit, že každá země má velké zájmy, když se hovoří o zemědělských výrobcích. V první řadě je důležité, aby svět zajistil zásobu potravin pro veškerou svoji populaci a aby tyto zásoby potravin potravin byly dostupné pro všechny. Za posledních 20-30 let i přes veškeré oscilace eh, v růstu u bohatých zemích i u těch rozvinutých a rozvějících se zemích tak došlo k velkému pokroku, co se týče redukce chudoby, i té extrémní chudoby na světě. Myslím si, že v rámci celé historie um, nikdy za tak krátkou dobu nedošlo tak značnému posunu. Stovky milionů obyvatel, zejména v Asii a v Latinské Americe, se dostali z toho stavu extrémní chudoby a vstoupili do světa formální práce a vlastně do světa konzumu, spotřeby. Myslím si, že to je také obrovská výzva pro zemědělskou produkci. Ve velké většině zemí je to také nárok uh, na využívání půdy a vlastně jsme se dostavili do stavu úplně limitního, co se týče využívání chudoby, eh, pardon, využívání půdy. Takže je důležité se zabývat i tímto tématem, protože naše populace se rozrůstá. My víme, že kolem roku 2050 na planetě přibudou další dvě miliardy obyvatel a myslím si, že je tedy etickou povinností a také eh, praktickou potřebou umět a moci produkovat potraviny, které budou dostupné pro všechny. Pokud se nám to nepodaří zajistit tu potravinovou bezpečnost, tak se nevyhneme stabil, eh, politické i sociální nestabilitě. Budou se objevovat nestabilní regiony a ty konflikty budou mít dopad na celý svět. Brazílie a společně i s ní další země v regionu mohou hodně přispět pro tuto nezbytnou expanzi zemědělské produkce. Jak všichni víte, naše území je rozsáhlé 8 milionů kilometrů čtverečných ale pouze 28% se efektivně využívá pro zemědělskou produkci. To znamená, nacházejí se tam zemědělské farmy. Uh, Potom, když odečteme um, osídlené oblasti, které představují nějakých 11 plus také vodní plochy, tak nám zbývá nějakých 61 61 území naší země, které je výborně zachováno uh, ve svém původním stavu. Přes všechna ta omezení, která jsou stanovována našimi environmentálními pravidly, což jsou tedy pravidla z těch eh, nejpřísnějších na světě, můžeme říci, že máme ještě obrovské prostory pro rozšíření naše produkce, ať je to například eh, eh, zapojení nových zemědělsky využívaných oblastí, což by mohly umožnit i legislativní texty. A pak to máme také pastviny a méně využívané plochy. Od roku 2012 až dosud mezi veškeré ty velké farmářské mocnosti, jako jsou Spojené státy, Evropská unie, Čína, Indie, Rusko, tak právě Brazílie získala nejlepší výsledky v produktivitě. A když jsme zavedli naši zemědělskou revoluci, to znamená od roku 2000, pardon, od 70. let jsme podstatně navýšili produktivitu, umožnilo nám to ušetřit 40 eh, milionů hektarů. Ty jsme věnovali výlučně pěstování obilnin. Využíváme také špičkovou technologii, abychom navýšili výsledky v produkci. A eh, naše výhledy jsou následující. Zachovat stávající pokud se zachovají stávající hospodářské vývoje, tak za dalších 10 let můžeme zvýšit produkci o 50 Um, milionů tun, co se týče obilnin a další miliony tun v mm, množství chovaných zvířat. Je důležité, aby všichni věděli, že jsme konkurenceschopní i na mezinárodní úrovni. Máme proto dobré důvody, silnou environmentální kontrolu, přejeme si zachovat amazonskou oblast, oblast dohlížíme na to, kde dochází k odlesňování a také každé hospodářství musí zachovat alespoň na 20% své plochy to eh, původní eh, zalesnění, ať se jedná o oblast Amazonie, nebo zejména pokud se jedná o oblast Amazonie, tam se musí zachovat 80 původního stavu té hospodářské plochy. A ty oblasti, které byly odlesněny v minulosti, tak ty mají možnost, že by měli 50 této plochy znovu osadit. Jsme konkurenceschopní také díky našim přírodním podmínkám a pak také díky výzkumné práci, technologii a inovaci. To nám umožnilo dosáhnout zemědělství, které se bude adaptovat na tropické podmínky. A já jsem přesvědčena, že mezinárodní obchod má velké hodnoty. Umožňuje spotřebitelům přístup k lepším a levnějším výrobům výrobkům, umožňuje také zemím lépe využívat své zdroje pro aktivity, ve kterých jsou eh, nebo mají lepší produktivitu a zajistí tak blahobyt všem. A společně um, s těmi čistě ekonomickými důvody mezinárodní obchod přibližuje národy a vytváří takové vzájemné propojení a vzájemnou závislost. Tady bych chtěla říci, že Brazílie se hodně snaží o to, aby pokračovalo stávající jednání o vytvoření oblasti volného obchodu mezi Mercosurem a Evropskou unii je naprosto zásadní pro to, aby jednání pokračovalo, aby se uzavřovalo, aby se vyměňovaly, aby byly prováděny obchodní výměny, aby tato dohoda byla tedy co nejdříve uzavřena. Na počátku týdnu jsem se účastnila 83. Eh, zasedání zhromáždění OIE, kde se hovořilo o zdraví zvířat a tam dva brazilské státy Rio Grande do Sul a Santa Catarina obdrželi mezinárodní uznání že už jsou osvobozeny od prasečího moru. To je opravdu velký výdobytek pro eh, naši oblast chovu dobytka a je důležité, že v těch nadcházejících tří letech dalších 14 brazilských států dosáhne tohoto statutu, že jsou osvobozeny od prasečího moru a my na tomto velice pracujeme. Doufáme, že naše vepřové maso, jehož zdraví a kvalita je uznáno mezinárodně, dorazí v krátkou dobu také na evropský trh. A stejně tak doufáme, že i nadále si porozumí eh, sanitární orgány i Brazílie a Evropské unie, a to na základě dohod o vzájemném uznávání. A chci připomenout, Eh, naši veterinární dohodu a sanitární dohodu mezi Brazílií a Evropskou unii. Přejeme si toto završit, aby i toto usnadnilo obchodní toky mezi oběma kontinenty. A to určitě bude znamenat pokrok pro provádění obchodu, pro obchodování nejenom s hovězím masem, ale i s jinými druhy masa. A já uznávám, že má země není úplně nakloněna obchodu eh, v rámci naší populace a mezi některými obchodními subjekty přetrvávají určité kulturní charakteristiky, které je vedou k tomu nedůvěřovat obchodování a tak nějak se uzavírají. Ale to jsou jenom milné názory. My víme, že cílem ekonomiky v dnešní době je integrovat se a překonávat překážky. Spotřeba a kultura se staly univerzálními, a to prostřednictvím moderních sdělovacích prostředků, které nás všechny vzájemně propojují. A e, ty produkční řetězce v podstatě naprosto ignorují nějaké národní hranice, snaží se uplatnit na celém světě. A pokud my se chceme dívat dopředu, do budoucna, musíme překonat podobné překážky a otevřít se obchodu. Tento týden budu jednat také v Ženevě a tam sdělím to, že Brazílie si hodně přeje posílit multilaterální systém, co se týče obchodování i v rámci uh, OMC. Přejeme si tedy, aby se konečně uzavřelo také jednání kola z Doha Brazílie, ale nebude souhlasit s takovým jednáním, které bude mít minimalistické řešení pro zemědělství. My očekáváme víc a paralelně se Brazílie snaží uzavírat také regionální dohody a partnerství. Produkce a stejně tak i brazilská vláda si stanovuje jako prioritu uzavřít dohody s Evropskou unii. My se snažíme opravdu rychle dosáhnout uzavření dohody a upřímně doufáme, že otázky, které se týkají zemědělství, rozhodně nebudou překážkou. Uh, zemědělský protekcionismus ještě více než ten průmyslový může světu odebrat větší míru produkce a bude to mít sociální i ekonomické negativní dopady pro zbytky světa. A ještě chci říci, že Evropská unie je asi jedním z těch nejkrásnějších výdobytků lidstva v moderní historii je založena na bratrství národů, které po mnoha století žili v antagonismu. A pokud tedy Evropská unie dosáhla mnohé věci, které se na začátku zdály nemožné, tak si myslím, že i pro nás to bude dosažitelné. Já si e, toto vždy připomínám, když jsem tu mezi vámi v této krásné Evropě. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Děkuji vám, paní ministrině, za eh, toto vystoupení. Jehož obsah byl tak bohatý a zároveň vám děkuji za vaše slova o Evropské unii, že je to nejpě, nejle, nejkrásnější výtvor, co se týče mezinárodních institucí. Myslím si, že hned nás to trochu zahřálo u srdce. A Také eh, máme radost z toho, jak se rozvíjejí naše vzájemné vztahy a, jak se to, a to, z toho, co vy jste řekla. Čili, jak už jsem říkala, přicházíme teď k vystoupením koordinátorů. Nejprve to bude pan poslanec Albert Des za EPP. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji i vám, paní ministrině, že jste přijela sem do Evropského parlamentu, do zemědělského eh, výboru. Já jsem měl tu čest být v německém eh, Bundestagu předsedou eh, delegace pro německo-brazilské vztahy. A spolupracovali jsme mimo jiné s předsedou tamního zemědělského výboru, se kterým jsme i nadále přátelé. V Brazílii jsem byl zrovna naposledy teď v únoru Eh, poprvé jsem tam byl eh, v roce 85. Od té doby se tam mnoho změnilo k lepšímu. V roce 1988 už jsem mohl konstatovat, jak moc se eh, věci začaly měnit. A tyto změny pokračují až dodnes, o čem jsem se přesvědčil právě v únoru. Brazílie se pranířuje často neprávem. 61% území Brazílie jsou buď pralesy nebo podobné biotopy a konec konců, když letíte v rámci Brazílie letadlem, tak nemůžete rozhodně hovořit pouze o zrujnované zemi. Není také pravda, že by docházelo k likvidaci eh, zemědělských podniků, jak se o tom často píše v Evropě. Eh, Obhospodařováno je nějakých 3000 hektarů, z čehož 700 eh, hektarů je zhruba eh, prales. Produkce dnes je na daleko lepší úrovni než před 25, 26 eh, lety. Konec konců ani zemědělci nechtějí, aby se likvidovala jejich zemědělská půda. Obě strany samozřejmě musí být připraveny na další spolupráci. Já jsem se sám přesvědčil, jak složité to je, a vy jste to říkala také. Například něco vyvážet do Brazílie. Jsou zde eh, velké překážky, zejména geografické. My eh, chceme například do Brazílie dovážet lékařský materiál, který pak čtyři měsíce stojí někde u celníků. A to není možné. Právě proto je nutno, aby obě strany spolupracovaly na odstraňování těchto a jiných eh, obchodních překážek. Co je problém pro zemědělce? On to není ani tak problém brazilský. My svým zemědělcům zde v Evropě stanovujeme velmi vysokou laťku. A eh, všechny tyto standardy musí být plněny. Já samozřejmě nechci hovořit příliš dlouho, ale eh, Jenom bych zopakoval to, co jsem eh, řekl před nějakou dobou a zopakuji to právě proto, že jste tady. Když by mi ještě jednou bylo 25 let a vybral bych si povolání zemědělství, šel bych do Brazílie. Bohužel jsem na to už starý a tak vám alespoň popřeji příjemný pobyt zde v Evropském parlamentu. děkuji. Velice děkujeme i za takový ten osobní eh, osobní vdech, to je jako ať už byste jel na motorce nebo jakkoliv. Děkuji moc krát. Pan poslanec de Castro, bývalý minister zemědělství italské vlády. Grazie, presidente. E, a nome del... Pane předsedo, Eh, jménem skupiny eh, socialistů tady v Evropském parlamentu, tedy bych eh, rád uvítal paní ministrině na našem výboru. Jedná se samozřejmě o zemědělský výbor a proto vám velice děkuji za vaše slova. Hovoříme o zabezpečení potravin a to je věc, kterou eh, musíme řešit všude na světě, protože je to opravdu výzva zajistit potravu pro rostoucí počet obyvatelstva. Potravin potřebujeme stále více. Do jisté míry eh, tomu může napomáhat i růst a rozvoj, jehož svědky jsme v posledních letech ve vaší zemi. Určitě jste vpředu, pokud jde o vývoz mnoha mnoha zemědělských produktů, a které my zase ve velkých eh, kvantitách množstvích dovážíme do Evropy. Soja například. Pak eh, bych rád se zmínil o jiném mimořádném projektu. Myslím, že poprvé se to zkoušelo právě u vás. Myslím tím program eh, Nula hladu. Toto se zkoušelo poprvé Brazílii, ale jedná se tedy i o sociální program. Je to tedy zcela mimořádný projekt, který má už teď vynikající výsledky. Kromě sociální politiky důležitá je i zemědělská politika, která umožnila vám právě dosáhnout takovýchto pozoruhodných výsledků. E, také momentálně e, o tom slyšíme na Expo 15, e, které probíhá v Miláně. Děkuji, možná, že byste nás mohla ještě více informovat o významných výsledcích, když jste u vás dosáhli. Děkuji mnohokrát za to, že jste dodržel čas. Trošku eh, jste tím pádem vlastně eh, umožnil dohnat čas pana Desa, pan Vojčechovský. Eh, má teď také dvě minuty, protože pan poslanec Nikolson není přítomen. Uh, uh. Pane předsedo, já bych to raději odložil. Tak prosím, paní, omlouvám se, paní poslankyně Millerová. Pane předsedo, paní ministrině, srdečné díky za vaše vystoupení. Já sama jsem byla v Brazílii v roce 2012 společně s eh, výjezdem německé delegace a udělalo na mne veliký dojem, jakým způsobem se využívá u vás půda, jak intenzivní a udržitelné je u vás zemědělství. A zároveň, kolik je u vás luk a dalších biotopů. Přesto v Německu neustále probíhá diskuse o vytěžování dešného pralesa a o geneticky modifikovaných produktech, které se u vás pěstují. Já bych měla eh, dvě nebo tři takové otázečky na vás. to, co se importuje, eh, u vás je většinou geneticky modifikované osivo. Eh, chci se eh, zeptat, na jakém množství, na jaké ploše se vysazuje geneticky nemodifikované osivo. Konec konců probíhá spolupráce mezi vámi a námi, kde se říká, že chceme pouze to jaksi tradičně vypěstované, nikoli v GMO. A další téma, to je pro mě také velice důležité. Eh, hovoříte o vývoji a výzkumu. My, když jsme tehdy byli v, té, eh, v Brazílii, tak nám zemědělci sdělili, že z důvodu pozastavení výzkumu a vývoje ze strany státu jsou nuceni k tomu používat osivo, které právě je geneticky modifikované a generuje tedy vyšší výnosy. Druhá oblast, o které se chci zmínit, jsou jednání související s dohodou TTIP, tedy dohodou o volném obchodu EU-USA. Myslíte si, že pro brazilské producenty tato dohoda znamená nějaké nevýhody? Jakým způsobem se stavíte k brzkému uzavření dohody v rámci Mercosuru. Děkuji. Děkuji, paní poslanec. Děkuji, pan poslanec Samoa. Obrigada. Děkuji, paní ministrině. Já jsem vám chtěla poblahopřát, protože říkáte, že ve vaší zemi došlo k redukci chudoby. Tady mě najdete. A já jsem z Galicie. To znamená, že náš jazyk je velice podobný. Chtěla jsem vám sdělit, paní ministrie, že bohužel tady v Evropě, v zemích na jihu Evropy se chudoba navyšuje a opět se u nás objevuje hlad. A proto mne velice zajímá, zda opravdu ten váš program hlad nula opravdu splnil veškeré své cíle. A také jsem se vás chtěla zeptat, co si myslíte o těch snech a záměrech národů vyprodukovat své vlastní potraviny, jako například eh, populace Afriky si toto přeje, protože je tu takový velký, taková velká touha expandovat, produkovat potraviny pro celý svět a to eh, jak na straně Brazílie, tak na straně Evropské unie. To ale vede k tomu, že vlastně nutíme jiným zemím, aby produkovali naše vlastní potraviny. A vy také říkáte, že vaším záměrem je prodávat vepřové a hovězí maso zde v Evropské unii. A dnes dopoledne jsme hovořili o tom, jak těžký život, mají díky krizi naši chovatele a producenti kvůli ruskému vetu. Už jste přemýšlela o nějakých opatření, které by napomohlo malým a středním zemědělcům se vypořádat s tou volatilitou, kterou způsobuje export? Děkuji.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 Eh, paní poslankyně Skasko, děkuji mnohokrát, pane předsedo, a vítám vás tady na našem výboru. Já jsem měla to štěstí, že jsem vaši krásnou zemi loni navštívila a opravdu mě udivil obrovský potenciál a velké zdroje, abyste mohli vybudovat trvale udržitelnou společnost. Doufám, že to vydrží jakožto členka eh, strany zelených v tomto parlamentu. Samozřejmě mě velice znepokuje to, jak rychle se ztrácí deštné pralesy situaci v eh, povodí Amazonie. A letos vlastně budou kulminovat eh, vyjednávání o klimatu v Paříži a proto bych se měla právě zaměřit na změny klimatu. Samozřejmě Brazílie, jako všechny země, už teď trpí důsledky klimatických změn, zejména v tom, že je nedostatek vody. Jak určitě víte, 33. Eh, zpráva Římského klubu naznačuje, že povodí Amazonie v obro, pod obrovským tlakem, protože tady jsou různá odvětví, včetně důlního, které se snaží vlastně podejrývat to, co vybudovala Brazílie. Já jsem ze Spojeného království, to je země, která vedla průmyslovou revoluci a proto cítím velkou zodpovědnost za historické emise CO2 a uvědomuji si, že teď žádáme od zemí, jako je Brazílie, aby eh, své dešné pralesy udrželi právě protože my jsme si zničili tolik našich zdrojů. Jakožto velká a silná země Brazílie bude sehrávat v prosinci na v klimatu významnou úlohu. Myslím si, že jakýkoliv dohoda bude záviset na tom, zda bude možné dosáhnout dohody mezi těmi historicky emitujícími zeměmi a mezi novými silně se rozvíjejícími zeměmi, které samozřejmě mají potenciál pro absorpci emisí CO2. Jak si představujete, že ta jednání budou probívat? A má už eh, Brazílie eh, na mysli nějaký návrh, co by bychom mohli očekávat za to, aby ona udržela brazilské dešné pralesy ve prospěch lidstva jako takového. Děkuji. Děkuji. Pan poslavec Agňu, prosím, pane poslanče. Eh, dobré odpoledne, paní ministrině. Asi vás bude zajímat, že samotná zmínka o vaší země eh, k pěstitelům dobytka Eh, v naší, v naší zemi mezi zemědělci šíří opravdu eh, hruzu, protože vy jste nás eh, převýšili ve všem. Máte obrovskou zemi, kde pracovní síly tolik nestojí, kde asi můžete mít dvě sklizně za jeden rok, kde vlastně dokážete vyřadit z provozu celý náš živočišný, celé živočišné odvětví. Už teď na vás závisíme, na, co se týče proteinů, sojových bobů, dobu. Lidé říkají, skvělý je volný obchod, ale jak snadné by bylo pro vás, abyste uzavřeli kohoutky, buď eh, politicky, anebo proto, že by u vás došlo k velkým klimatickým změnám. To nás opravdu zneklidňuje. Konkrétněji, vy jste tady zmiňovala prasečí mor a vůbec otázky zdraví zvířat, ale k slinivku a kulhavku jste nezmínila. Myslím si, že tyto choroby pořád trvají v eh, Brazílii, eh, i když tam očkujete. Mohla by byste nám prosím dát aktuální informace, protože my jsme s tím měli před 14 lety u nás příšerné problémy a mě velice znepokojuje, eh, že venkovské obyvatelstvo by se už prostě s takovými omezeními v budoucnosti nesměřovalo. A nakonec si nemyslím, že vaše země se zbavila bateriových klecí pro eh, produkci vajec. Nejspíš na nich se závisí. Chtěla bych, abyste řekl, co, řekla, co o tom děláte, protože jak asi víte, nikdo v Evropské unii nesmí produkovat vejce prostřednictvím bateriových klecí. Děkuji. Velice děkuji. A teď bych požádal ještě pana poslance Savinochu, který je místo předsedou delegaci, delegace Evropská unie Brazílie. Děkuji, pane předsedo. Paní ministrině, jakožto místo předseda parlamentní delegace Evropa Brazílie bych vás rád přivítal Vztahy mezi Evropou a Brazílií a konkrétně eh, vztahy Evropa a Latinská Amerika jsou výsostně důležité a strategické. Navíc asi víte, že jste tu v důležitou dobu. Příští týden v parlamentu právě proběhne parlamentní zhromáždění Evropa nebo Eurola, setkání s Latinskou Amerikou a také mezi vládní setkání mezi Evropskou unii a celakem. To znamená, tyto, eh, tato vaše návštěva je dobrá doba na to, abychom hovořila o strategickém plánu v globálním světě a jak toto uvést tedy do toho globalizačního procesu. Před chvíli to tu zaznělo ze strany anglického kolegy. Myslím si, že tady je celá řada věcí, které bychom mohli eh, ještě vylepšit, zapracovat. Máme společnou identitu, historii, kulturu, sdílíme mnohé. Samozřejmě, eh, že každé, každý blok má své zájmy, ale myslím si, že v určitém konvergujeme. Měli bychom navýšit obchodní výměny, eh, zrůznorodit eh, trhy, navýšit vědecké poznatky a vsadit na udržitelný rozvoj máme tu dva druhy nejrozvinutějšího zemědělství na světě a jsme hodně silnými exportéry. Ano, víme, že existuje eh, konkurence a existují určité konfliktní zóny, odlišná pravidla a normy, ale asi budete souhlasit s tím, že řešení pro to, abychom překonali tyto otázky a tyto záležitosti, ehm, tedy překonat ty obchodní bariéry, proto potřebujeme nějaké globální řešení a proto je velice důležité, aby se uzavřela ta dohoda o volném obchodu mezi EU a Mercosurem. A já jsem s velkým uspokojením vyslechl to, jak usilujete o to a jak se zavazujete, aby se zrealizovala tato zóna volného obchodu. Ano, ale jsou tu i určité politické potíže právě v některých zemích Mercosuru a jsou tu potíže i na evropské straně a to stěžuje uzavření dohody, nicméně všichni si uvědomujeme, že potřebujeme být odvážní, politicky odvážení a já doufám, paní ministrině, že i tato vaše návštěva bude důležitým krokem eh, k uzavření této dohody a děkuji, pane předsedo, už končím. Další vypovědi. Teď budou následovat eh, už kratší projevy eh, poslanců. Prosím, abyste se omezili na jednu minutu. Pan, pan poslanec Lebeda. Pan poslanec Lebega. Eh, Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vítejte, paní ministrině. Měl bych dvě velmi stručné otázky. Vzhledem k tomu, že Brazílie je jedním z, hlavním, z hlavních pěstitelů a producentů geneticky modifikovaných sojových bobů, a vzhledem k tomu, že Tak ještě jednou. Vítejte, paní ministrině. Vzhledem k tomu, že Brazílie je jedním z hlavním producentů geneticky modifikovaných sojových bobů a vzhledem k tomu, že státy Evropské unie jsou eh, jedním z hlavních importérů geneticky modifikovaných silových bobů, řekněte mi prosím, co si myslíte o aplikování a harmonizaci evropských standardů? Vzhledem k tomu, že každý členský stát počínaje tímto rokem se může sám rozhodnout, zda bude chtít používat geneticky modifikované sojové boby, zda je tady bude pěstovat, a potom druhá otázka, která se týká vašeho projektu na podporu mladých zemědělců. Tedy mám na mysli eh, podporu zemědělců v Brazílii. Děkuji a pan poslanec Januš Vojtěchovský. Děkuji, pane předsedo. A děkuji za to, že se tady uskutečnila tato schůzka. Jsou to velice zajímavé informace o brazilském zemědělství. Já bych se chtěl eh, zeptat na tři věci naší našeho hosta. Za prvé eh, důsledky reformy trhu s cukrem, eh, což se uskutečnila před několik lety Evropské unie, což omezuje produkci cukru eh, v EU s velice seriózními důsledky i pro evropské zemědělce. Chtěl bych se zeptat, jak se to projevilo na situaci Eh, trhu s cukrem eh, eh, v Brazílii s ohledem zejména na zemědělce, do jaké míry stouply jejich příjmy díky této reformě, nebo do jaké míry stoupla produkce nebo počet hospodářství, kde se tato produkce uskutečňuje. To je první dotaz. A druhý, rád bych se zeptal na dobro zvířat, welfare zvířat tedy jak to vypadá v praxi v Brazílii e, jak se to dělá v brazilském zemědělství. Zda tady dochází ale k nějakému pokroku, zda se standardy vůbec um, zvedají a vůbec do jaké míry je to něco, čemu vě- a brazilská vláda věnuje pozornost. Děkuji, pan poslanec Smyk.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 Děkuji, pane před, paní ministrině, moc vás vítám stejně jako ostatní kolegové. Někteří kolegové jsem loni měl možnost strávit nějaký čas ve vaší překrásné země. Měl jsem možnost se podívat eh, také na odvětví eh, živočišné výroby, eh, zejména hovězí. Na mě to opravdu udělalo velký dojem, i když to možná není až tak jako u nás v Skotsku. Vidím, že zemědělci dělají hodně v oblasti genetiky, zdraví zvířat a podobně, takže takže jsem ochotně to přiznám. Samozřejmě obchodní standardy musí být stejné ve smyslu toho, co my dovolujeme na naše trhy a co budeme exportovat k vám. Uvědomuji si, že tady je pokrok v pohodě zvířat, ale už tady bylo řečeno něco o vakcinaci proti eh, kulhavce a slintavce. To je pro nás traumatická záležitost. Také bych podpořil to, co říkal Parku ohledně suverenity, zabezpečení potravin. Je to nedílná součást národní bezpečnosti, že musíme mít infrastrukturu pro eh, produkci potravin a že nemůžeme prostě tento trh eh, vždycky jenom nechat bez kontroly eh, k dispozici dovozcům. A proto si myslím, že tady jsou určité specifické granty, specifické aktivity, které vy provádíte. Myslíte si, že bychom mohli tohle do jisté míry použít i z vašich zkušeností na podporu zemědělství? Děkuji, pan poslanec Ozon. <clears throat> Děkuji, pane předsedající Paní ministryně ano, víme, že pocházíte z velké zemědělské oblasti a přejete si dosáhnout na nové trhy, ale já jsem, pocházím z Francie a naši zemědělci mají určitý vyhraněný názor na geneticky modifikované sojové boby. U nás asi 30 zemědělské produkce představuje produkce hovězího masa. My víme, že třeba eh, i produkce nebo chov zvířat vede k takovým určitým i environmentálním dopadům. To samozřejmě znepokojuje populaci. Hovoří se o tom, eh, že chov krav vede k navyšování skleníkových plynů. Také víme, eh, jaké je určité propojení velkých nadnárodních firem, které spolupracují s Brazílií, že se tam dostává nějaké maso, nabité hormony nebo konkrétně drůbež. Jsou tu určité polemické body, takže paní je v první řadě, jak vy nahlížíte na ty růstové hormony, které se podávají u hovězího dobytka a za druhé, jaké jsou náklady na produkci u chovu ovcí. Pan poslanec Danče, poslanky. parlamentu European. Děkuji vám mnohokrát. Paní ministrině, vítejte v Evropském parlamentu a chci vám také poblahopřát k tomu velmi detailnímu a živému projevu, který jste zde přednesla. Já jsem v Brazílii ještě nebyl, ale myslím si, že výměna osvědčených postupů je naprosto zásadní zejména pro země, jako je ta má, kde skutečně můžeme dosáhnout zlepšení v oblasti vedení a výkonnosti ekonomiky. V posledních letech si všímám, že ženy, co se týká profesionalismu a vůbec eh, pracovního výkonu, hrají velice důležitou roli v rozvoji tradičních aktivit eh, ve venkovských oblastech a zajišťují stabilitu a velice často také do zemědělství přivádějí nové postupy. Jaká je role žen v zemědělství podle vás a jakým způsobem bychom je na venkově mohli podpořit? Máte v Brazílii třeba nějaké zákony, které by podporovaly zemědělkyně? Děkuji. Pan poslanec Hauslík. Pan poslanec Hauslík. Děkuji, pane předsedo. Paní ministrině, srdečně vítáme v Evropském parlamentu. Všem jste nám ukázala, že v Brazílii stoupá produktivita. Eh, ale co otázka rozdělování? Do budoucna bude problém nejenom navýšit domácí produkci, ale uživit svět. Druhá otázka, a ta s tím souvisí. Eh, nespravedlivé rozdělení pozemkového majetku je ve vaší zemi problém. Dochází u vás e, často k tomu, že se půda používá pouze pro spekulace a nikoli pro zemědělství? Jaké postupy plánujete zavést pro boj se spekulanty? Dále se chci zeptat na podporu malých zemědělců. Konec konců oni na svých bedrech nesou většinu té zátěže, tedy povinnosti uživit populaci. Chápu, že většina vaší půdy je stále jaksi příroda, eh, ale chci se zeptat, zda si myslíte, že amazonský deštný prales vůbec může být udržen v té formě, v jaké bychom jej světově globálně řečeno potřebovali? Nebo jaká další opatření budou zapotřebí, aby, aby eh, se tak mohl udržet? A poslední otázka. Co se týká dodávání geneticky modifikované soji do Evropy do budoucna, já si myslím, že by možná nebylo špatné použít aspekt geneticky modifikovaných sojových bobů jako jeden z hlavních pilířů naší vzájemné obchodní politiky. Děkuji. Posil Kalinovský. Pan poslanec Kalinovský, já vám děkuji, pane předsedo, vážená paní ministrně. Evropská unie v roce 2009 eh, stanovila cíl, aby se pro dopravu využívaly biopaliva, zejména etanol až na úrovni 10 Eh, aplikace biopaliv mělo podpořit ochranu životního prostředí a diversifikovat eh, zdroje příjmu evropských zemědělců. Před třemi lety komise navrhla, jak to říkají experti, změnit eh, Eh, způsob využívání pozemku a snížit tuto produkci o polovinu, přičemž Brazílie vede export eh, biopaliv, tedy eh, a samozřejmě, že to potom také je příčinou, proč na to jdou velké terény právě v té důležité oblasti, důležité i z hlediska klimatických změn. Jak se vám jeví problém změny využívání půdy což vyvolává produkce a aplikace biopaliv. Děkuji. Pan poslanec Dante, prosím, pane poslanče. Paní poslanky. Děkuji, pane předsedo, paní ministrině. Jsem velice rád, že jste k nám přijela představit a obhajovat zemědělství vaší země. Před chvíli jste hovořila o obchodní výměně. Najdete mě tady v první řadě. Hovořila jste tedy o mezinárodní obchodní výměně. Brazílie stále ještě věří v Mezinárodní organizaci obchodu. Obchod No, Brazílie samozřejmě rozvíjí určité bilaterální kontakty. Myslíte si opravdu, že jednání kola z Doha má stále určitou možnost se zrealizovat, co se týče zemědělství? Pan posluch Hojbuš. Pan poslanec Hojbuš. Paní, pos- paní poslankyně, omlouvá se pan předseda. Děkuji, srdečné díky paní ministrině. Zde v Evropě máme ten problém, že dotace velmi často jdou do rukou velkých podniků. Vy máte v Brazílii sečteno a potrženo úplně ten samý problém podle eh, zpráv OECD. V roce 2004 to byly 3 miliardy dolarů, v roce 2010 to už bylo 10 miliard dolarů na takovýchto subvencích, což znamená, že tam rozhodně jsou někde objekty i spekulace. Vy jste ministrině této obří země. Eh, chci se vás zeptat, zda zde vnímáte nějakou potřebu zásadních reform, například napojení dotací na rozvoj půdy, na pracovní místa, nebo ten program nulový hlad, který jste zmínila. Zkrátka, chci se zeptat, jestli existuje jednotný názor na to, co se teď v Brazílii musí změnit, nebo zdá se názory různí. A jaké to jsou ty názory? Děkuji. Pan, pan posel. Pan poslanec Jan. Děkuji vám, pane předsedo, díky paní ministrině za to, že jste přišla k nám do výboru Díky za příležitost diskutovat s vámi tři otázky v návaznosti na kolegy. Klíčové slovo eh, genetická technika. Eh, jak vypadá u vás eh, veřejná debata? Příležitosti, rizika. Jak se to zrcadlí ve vaší zemi? Druhá otázka. Klíčové slovo etanol, tedy využívání rostlinných prostředků na tvorbu energií. Jak vypadá debata k tomuto? A třetí otázka, tu jsem teď zaslechl, tedy klíčové slovo velcí versus malí zemědělci. Máte nějakou u vás definici toho, kdo to je velký zemědělec a kdo to je malý zemědělec? To by nám asi e, dost pomohlo. Zkrátka, kdo to je velký farmář, kdo to je malý farmář? Děkuji. Pan Flanagan. Pan Flanagan. Děkuji vám mnohokrát, eh, pane předsedo. Velice zajímavý projev, paní ministrině. E, nikdy jsem u vás nebyl, snažím se, aby má uhlíková stopa byla co nejmenší, takže vás asi jen tak nenavštívím. Nicméně e, je jistě hezké, že vy se do Evropy dostáváte každou chvíli. E, já slychám ze své vlastní země mimo jiné, že chceme nakrmit celý svět, což je jistě úctyhodný cíl. Ale já bych řekl, že země chtějí zejména se obohacovat a možná by to mohli říkat upřímně. Nevím, nemyslíte si, že by bylo lepší, aby se každá země nakrmila sama, aby se tak řeklo? Nevím, pokud třeba exportujete víc do Evropské unie, tak to rozhodně poškodí zemědělce, kteří jsou tady. A říkám si, jakým způsobem to je vlastně ku našemu prospěchu. Eh, zaznělo zde několik velice zajímavých dotazů, těším se na vaše odpovědi, ale nakonec eh, se chci zeptat, zda byla chyba tlumočení, nebo zda jste skutečně řekla, že Evropská unie je skutečně nejkrásnější politický konstrukt všech dob, protože já si to opravdu nemyslím. Děkuji. Každý slyší, co chce slyšet. Každý slyší to, co chce slyšet. Takže, dámy a pánové, už někdo další z poslanců se nehlásí. Ale ne, prosím. Pan poslanec Sebastian. Pan poslanec Sebastian. Děkuji a vítejte, paní ministrině. To není moje otázka. Zaslali mi eh, přátelé z Paraguaje a z Matogrosa. Oni mi to zavolali a týká se to majetnictví pozemku. Jsou to tedy domorodí obyvatelé, kteří ztratili své pozemky kvůli hnutí Fazendejruš. a nyní po 40 letech stále ještě znovu nenabili ty své pozemky. Takže otázka je jednoduchá. Co vaše ministerstvo udělá? Uh, udělá, aby navrátila těmto lidem ty pozemky? Navrátíte jim jejich práva? Navrátíte jim pozemky těmto domorodým obyvatelům? Moment. E, ještě pan posel Boba. Ještě jako poslední pan poslanec podal. Bonjour et merci d'être ici devant notre... Paní ministrině, dobré odpoledne. Děkuji za to, že jste se k nám dostavila. Já už jsem byl v Brazílii několikrát a účastnil jsem se tam nejrůznějších aktivit, například právě i ničení těch polí osázených plodinami Monsanto, geneticky modifikovaných plodin a všech různých těch aktivit na znepokojící témata. A myslím si, eh, díky struktuře eh, toho, že samotná Brazílie eh, je v podstatě zemí, kde se pěstuje hodně drůbežího masa, vepřového masa, které je následně exportováno do Evropy. V průběhu mnoha, mnoha let v minulosti využívala Evropa Brazílii, ale toto období skončilo a tak já bych chtěl vědět, zda tedy um, ta, ta otázka dovozu a vývozu je vzájemná. Pak ještě jedno téma, nevím, jak velké je to drama, uh, v Brazílii a to je otázka eukalyptu. Myslím si, že v dnešní době to rozsáhlé šíření osazováním eukalyptu je naprosto dramatické, protože to může úplně vymítit zemědělskou činnost. Zemědělci prchají a půda je vlastně ničena. Sądzę, že teraz vyčer... Myslím si, že tím jsme vyčerpali všechny e, přihlášené příspěvky. A můžeme tudíž požádat paní ministrině ještě okamžik na poradu. Nevím, jak je to jednodušší. Kde je jednodušší odpovídat? Tady v Evropském parlamentu nebo v Brazilském parlamentu? Protože těch otázek bylo hodně, byly obtížné, byly, týkaly se um, Eh, problémů, ale všechny byly přátelsky míněné, protože eh, my nemáme něco jako typickou opozici v Evropském parlamentu, i když se z toho hovoříme o věcích různě a různě se na ně díváme. Ale myslím, že to je dostačující jako komentář a poprosil bych vás, paní ministrině, abyste se vyjádřila eh, k otázkám samozřejmě v míře, jakou vy sama budete pokládat za vhodnou. precisaríamos de muito No na to bychom potřebovali obrovské množství času, abych zareagovala na všechny otázky, alespoň tak, jak si to Evropský parlament zaslouží. Jsou to důležité otázky a mě by to asi spotřebovalo mnohem více času, abych na základě každé té otázky mohla poskytnout podrobnou odpověď. Nicméně pokusím se, nebudu následovat to pořadí, nicméně jedna z věcí, která tu často zazněla, se týkala geneticky modifikovaných organismů. A konkrétně tedy soja. Je to 8 let, co jsem působila jako senátorka, 4 roky jako poslankyně, to dá dohromady 12 let, takže už před nějakými 15 lety jsme měli obrovskou potíž, když se schválovaly geneticky modifikované organismy. E, to pochopení a vnímání společnosti ohledně těchto e, plodin bylo opravdu složité. My v Brazílii jsme naprosto připraveni vyslechnout požadavky trhu. Producenti v Brazílii jsou i takoví, kteří neprodukují GMO právě proto, aby mohli obchodovat s určitým trhem v Evropě. Ovšem nyní musíme rozhodnout ohledně právě ceny potravin. Samozřejmě, že lidské zdraví eh, musí stát na prvním místě ve všech aspektech, zejména tedy to nutriční zdraví. A když hovoříme o produkci potravin a o snižování nebo omezování užitné půdy na světě, tak pro nás, Brazilce nebo pro většinu obyvatel Brazílie, GMO jsou určitým řešením a ne problémem. Není to překážka, ale je to určitá podmínka, jak vyprodukovat mnohem víc a zároveň používat mnohem méně hnojiv, což může zase vést k určitému zlu, pokud se to dostane eh, lidem, pokud to budou konzumovat a také by to mohlo vést k navyšování nákladů při produkce. Jenom uvedu příklad, bavlna, která se pěstuje v Brazílii. Tady bych chtěla připomenout, že my žijeme a produkujeme v tropické zemi. My se nenacházíme v Evropě, my se nacházíme v zemi, kde tedy různé pohromy, šíření e, různých e, nákaz se musí řešit rázně a velice pragmaticky. Takže pouze v oblasti bavlny, pokud bychom pěstovali bavlnu e, čistě tradičním způsobem, navýšilo by nám to náklad na produkci, který by Brazílii úplně odstranil z mezinárodní konkurence. My bychom museli skoncovat s veškerou produkci brazilské bavlny. My jsme prostřednictvím OGM, pardon, GMO snížili více než 50 užitých chemických látek v průběhu produkce. To znamená, z GMO jsme eh, hodně zredukovali tyto požadavky na chemické látky. Já samozřejmě respektuji obavy obyvatel, jsou ti, kteří se bojí GMO a je potřeba tady předkládat výsledky. A my v podstatě každoročně za posledních nějakých 20 let jsme získali tři měsíce života, co se týče délky života. Všichni tady máme, budeme mít prodloužený život, ale víme, že se používají různé transgenické organismy a podobně, ale nemyslím si, že by to mělo snižovat naši délku života. Vždyť e, naši prarodiče a ti moudří staří lidé říkají, že zdraví k nám vstupuje ústy, takže si myslím, že tady opravdu ty obavy nejsou opodstatněné. A my spolupracujeme s trhem. Pokud trh přijímá GMO, tak my je produkujeme, protože nám to snižuje náklady. A pokud nějaká země v podstatě se rozhodne buď pro GMO, anebo zase pro používání hnojiv, to je jejich rozhodnutí. Oni si ovlivňují produkci. Někdo je ochoten platit vyšší cenu, to je na nich a já k tomu nebudu nic co říkat. Nicméně víme, že ne všichni mají tu možnost opravdu obhajovat a zastávat tvrdě ten svůj názor. Já neustále opakuji, že eh, je třeba se spojit s vědou. A věda a vědci by nám měli říci, co je třeba učinit. A my známe názor velké většiny vědců z celého světa. Téměř na všech kontinentech zaznamenáváme čím dál vyšší spotřebu geneticky modifikovaných organismů a zároveň délka života se prodlužuje všude. A ještě bych chtěla připomenout k jedné otázce, co tu zazněla. Tady se trošku vrátím k těm jednotlivým dotazům. Ten program Nulový hlad, ano, to jste tady mnohokrát zmínili, takže jak Brazílie dosáhla toho, čeho dosáhla. Já bych chtěla připomenout, že tady to není nějaké čarování, nějaký zázrak. Brazílie prostě zvolila takovou fiskální rovnováhu, eh, rozhodli jsme se, že budeme eh, uplatňovat takový opravdu reálný plán, že budeme tvrdě bojovat i s inflací. Byli to e, různí ministři, e, také prezident Lola a stávající prezidentka Dilma Rousseff si přáli opravdu silně, rázně kontrolovat dohlížet nad inflací. Pak došlo také i k té fiskální úpravě a k fiskálnímu dohledu a prostřednictvím toho jsme mohli rozvinout i ten silný program na boj proti chudobě ten tedy dnes nazýváme něčím mnohem víc než je nulový hlad. V Brazílii je to známé jako takové, řekněme, stipendium pro rodiny, což je doplněk pro rodiny, dávka pro rodiny, které získávají méně než 70 reálů na člena rodiny, anebo jsou nezaměstnaní a můžou nebo mají nárok na tuto dávku. Takže byla to vlastně volba tří následujících vlád, každá měla délku 8 let, to znamená, to už je několik dekád, dlouhé období, které uplatňovalo tady ten plán pro lidi, kteří nikdy nedosáhli střední vrstvy. U nás 56% populace ve městech se, co se týče jejich příjmů, zahrnuje do střední třídy a snažíme se nyní i na venkově zamezit tomu, aby se nezopakoval stejný případ. Máme nějakých 200 milionů obyvatel a 5 milionů producentů a to nějaký, plus i ostatní členové rodin, to je nějakých 20 milionů rodin zemědělců a rozdělujeme si tedy populaci do třídy A, třída B podle tedy chudoby, eh, chudí obyvatele, střední třída a proto máme tedy tento program proto, abychom tu střední vrstvu rozšířovali a abychom jim umožnili přístup k technologiím, inovacím, že se obracíme v dnešní době tady zejména na tu venkovskou oblast a snažíme se i zejména těmto producentům, těmto zemědělcům umožnit, aby se soustředěvali, organizovali, aby mohli lépe prodávat své výrobky. To znamená, podporujeme družstva, nejružnější združení, aby mohli nakupovat tu šťávu z ovoce eh, blokově a pak ji také zase v bloku v nějakém združení prodávat. Pak, co se týče vlastnictví pozemku a rozsahu, tady eh, asi těch pěti milionů eh, zemědělců, to je nějakých 67 hektarů. Brazíl Brazílie s těmi téměř 8 miliony producentů. A pokud k tomu přičteme ještě Kanadu, Spojené státy a Austrálii dohromady, tak ti mají dohromady 2 miliony 700 tisíc eh, zemědělských farem Myslím si, že teda Brazílie ve srovnání s tím má opravdu dobrý výsledek, co se týče rozsahu pozemku. Například 10% veškeré eh, produktivní oblasti Eh, je v rukou brazilských zemědělců na základě takového velice starého programu pro rozdělování půdy. 10% nebo 80 milionů hektarů je v rukou těchto držitelů, těchto malých zemědělců, rodinných zemědělců, kteří velice oprávněně obdrželi tuto půdu od vlády. Ovšem, bohužel, velká většina těch výnosů a výsledků není úplně tak uspokojivá. A snažíme se vylepšit tuto situaci pro tyto zemědělce, aby pro ně majetek vlastnictví půdy bylo výnosné, protože ty výnosy výnosy z produkce, ze zemědělské produkce. E, čisté zemědělství to představuje jenom nějakých 15 až 20 e, ostatní procenta to je věda, technologie, inovace, prodeje určitých produktů a podobně. Takže to vlastnictví té půdy, to je jenom takový začátek, a já bych řekla začátek problému, protože poté je třeba vyřešit celou řadu dalších problematických oblastí. A my tedy věříme, že 80 milionů hektarů rozdělených mezi ty malé zemědělce pouze prostřednictvím toho vládního programu, pak ještě ta a, a, ten rozsah té půdy pro obilniny, to máme prostě obrovské zemědělství eh, na rozloze 50 milionů hektarů. A takže ještě tu máme program té zemědělské reformy, to je 10 celého území, tak 86 z těch 5 eh, milionů to jsou malí zemědělci, já vám to tak nějak eh, převedu do hektarů, to je nějakých 320 hektarů. Každý z těch malých zemědělců má kolem 320 hektarů a je jich tedy 86% zemědělců z těch 5 milionů zemědělců jsou malí. Ti střední, těch je 12% z těch 5 milionů a jejich plochy ty se ve srovnání s hektary je nějakých 1200 hektarů. My to přepočítáváme na moduly. To znamená, asi nemáme žádné potíže, když říkáme světu, že nemáme problémy s rozsahem plochy. Máme jiné problémy, ale ohledně produkce a plochy tu nemáme. Ohledně samotné plochy nemáme problémy. Problémy jsou pak s tou produkcí. Ano, a potřebujeme technologii inovace. Ta by tam měla dorazit co nejdřív, zejména proto, aby navýšili produktivitu a aby měli opravdové výnosy, kromě toho, že tedy spolupracují na tom, že zásobují i jiné země. No a pak, co se týče tedy um, um, té auto No, ty co se týče produkce potravin každé země. Ano, to by bylo ideální. Samozřejmě, pokud se toho dosáhne, já tomu zatleskám. Myslím si, že každá země s tímto, o tomto sní. Jenom chci říci, že někdy před 40 lety, někdy v 60. letech Brazílie dovážela velkou část svých potravin, dovážela mléko z Evropy, maso z Austrálie, z Mexika, fazole, rýži z Filipín a tehdy díky těmto dovozům v těch 50. 60. let každý obyvatel utrácel 48% svých příjmů jenom za to, že kupovali drahé potraviny. A dnes ten samý Brazilec, aby nakupoval potraviny, Eh, tak na to vydává 80 svých měsíčních příjmů. Takže co udělali lidé s tím rozdílem těch neutracených, nevynaložených prostředků? Mohli investovat do svých domů, do svých dětí, do svého osobního blahobytu. To znamená, že brazilské zemědělství nemělo pouze dopady ekonomické, finanční, jako tady eh, obchodní bilance, export, import. Tady hlavním přínosem byl ten sociální přínos, který jsme umožnili našim rodinám v naší zemi, když jsme vyřešili a rozhodli, to bylo opravdu inteligentní politické rozhodnutí v 70. letech, že chceme být um, autonomní, soběstační a tady máme podnik Aigrapa, který v podstatě na celosvětové úrovni spolupracuje se zeměmi v Africe, v Latinské Americe a snaží se právě najít to obilí, to osivo, které dorazilo z Evropy a u nás se pěstuje v tom vlhkém prostředí, ho adaptovat zase na naše klima. Tady to je velice důležité téma, tedy zase otázka vědy rozvoje, uspůsobit to tomu vlhkému tropickému klimatu Brazílie. A v tomto jsme byli úspěšní. Nám se podařilo transformovat ty produkty, to, co jste používali vy tady v tomto vašem skvělém eh, kontinentu a dovezli jsme si to k nám a uspůsobili to našim podmínkám. A to samé hovězí dobytek eh, dorazil k nám s genetikou z Indie a my jsme si je zase adaptovali na naše požadavky. My za toto opravdu obrovsky vděčíme Indii. My jsme si tam prostě rozvinuli jedno z nejrozsáhlejších hospodářských chovatelských odvětví, všechny ty volné pastviny, ten dobytek, který tam se pase na kvalitní trávě a to vede k tomu, že máme kvalitní maso. Jak k tomu došlo v Brazílii? Samozřejmě i technologie v tom chovu dobytka se rozvinula, chovatele investovali do zabezpečení kvalitních pastvin, e, někdy zase některé pastviny šly na úkor polím e, s plodinami a na biopaliva, ale to, to dneska problém. Máme tu nějakých 236 milionů hektarů určených pro zemědělskou eh, produkci, ale pouze 7 milionů z nich eh, je osázeno třtinou na výrobu etanol. I pokud bychom zdvojnásobili tuto plochu, tak to bude minimální poměr ve srovnání s celkovým osázením. Ovšem ty zisky, které tu máme, ty jsou obrovské zisky, zejména pro klimatické změny, když nebudeme používat fosilní paliva. My tady máme dvě obrovské výhody, tedy přechod na pěstování třtiny a pak ty řeky, které máme, tu naši přírodu, kterou nám eh, stvořil Bůh, máme čistou, nejčistší energii, která může být, to je eh, vodní energie. Pane předsedo, zase až si budete myslet, že bych neměla mluvit, tak tady zatlučte tím vaším kladívkem a já vás uposlechnu. A ještě bych chtěla připomenout, že to odlesňování, my eh, samozřejmě jsme velice hrdí, protože v loňském roce mezinárodní tisk slavil úspěch Brazílie ohledně odlesňování. My jsme se totiž v Kodani zavázali, že snížíme to odlesňování v Amazonii nějakých 29 milionů kilometrů čtverečních, že toto snížíme do roku 2020 o 80%. A ještě 10 let před tím rokem 2020 jsme to snížili o 70%, tedy jsme skoncovali se odlesňováním v Amazonii. A i dnes všichni ti nevěřící Tomášové si můžou ověřit na satelitních snímcích konkrétní snímky. Tam to uvidíte, já nelžu. A v podstatě ten mezinárodní tisk to loni značně šířil, jaká je situace. V dnešní době amazonský prales pro nás, pro všechny, producenty, zemědělce, my na ní nahlížíme úplně jinak. Když se mě dnes zeptáte, dnes jsem politička, ale kdybyste se mě zeptali před deseti lety, jaký význam má Amazonie, tak možná z nevědomosti bych tehdy řekla, že to není vůbec důležité, ta otázka, že to environmentalisté přehánějí. Ale dnes jsem lídrem určité třídy a navíc i ministrině, tak dnes ukazují našim producentům, jak je důležitý pralec. Říkám jim, že pokud se nikdo eh, nezabývá životním prostředím, tak by se měl znepokojovat o svou vlastní kapsu, protože bez amazonského pralesa u nás nebude pršet a bez deště nebudeme mít produkci, takže je jasné, že i ta environmentální stránka je velice důležitá. A my v podstatě víme, že Amazonie má obrovskou um, kapacitu, co se týče biodiverzity a známe pouze 10% veškeré biodiverzity v Amazonii. Letos uh, jsme zažili velkou potíž, co se týče například státu São Paulo nebo státu Paraná, Minas Gerais, Goiás které byly hodně poznamenány suchem eh, na začátku tohoto roku a v loňském roce. My dnes uznáváme, že jsme se dopustili chyb, že jsme se mohli vyhnout mnohým problémům, pokud bychom si zajistili dostatečné rezervy vody. My tady ale nechceme nikoho vinit. Dnes si přejeme napravit ty chyby chceme bojovat s klimatickými změnami a potřebujeme větší výzkum ohledně toho, které, které plodiny spotřebovávají více vody. Když srovnáme produkci rýži s tím, jak se produkovala nebo pěstovala v minulosti, dnes tu máme moderní zrna rýže, vyprodukujeme stejné množství, ale zredukujeme o téměř 70 vody. A tohle všechno jen díky lepším technologiím. Brazílie má 12 pitné vody této planety. 30 milionů hektarů půdy jsou zavlažo- mohou být zavlažovány, ale z těch 30 milionů my zavlažujeme pouze 5 milionů hektarů. Takže pokud budeme řádně řídit i tu otázku zavlažování, řádně řídit zdroje, tak zase můžeme navýšit naši produkci, aniž bychom zase nadále museli nějak odlesňovat. Vystačíme si s tím pouze s řádným zavlažováním. Jak poukázal jeden poslanec, vy jste zmínil dvě sklizně za rok, ale u nás dokonce můžeme mít někde prostřednictvím zavlažováním i tři sklizně. Dovolíte mi ještě chvilku? Okay. É e, e, da minha equipe. Yes, okay. Com relação à questão indígena, a co se týče té domorodé otázky, tady bych chtěla říci, že země i kontinenty byly objeveny, byly využívány, byly kolonizovány a vy určitě všichni víte, jak k tomu došlo v Brazílii. My jsme velice hrdí na portugalskou kolonizaci, nejsme proti ním postaveni, naopak jsme hrdí, protože portugalská kolonizace umožnila to, aby eh, ten aby Brazílie, velká část tohoto kontinentu hovořila jedním jazykem. Ale samozřejmě došlo k omylům. Nicméně chci připomenout, že 11 brazilského území je určeno um, domorodým obyvatelům. Paní uh, ministrině se omlouvá, je to 13 115 milionů hektarů, které jsou určeny 816 tisícům in, domorodých indiánů. Já to ještě jednou zopakuji u nás 115 milionů hektarů, tedy 13 rozlohy Brazílie, je určeno 816 tisícům domorodým indiánům. To představuje rozlohu asi 11 celé Evropy, něco jako 38 Belgií dohromady. Okay. Se não respondi todas pokud jsem nezodpověděla na všechny otázky, tak jak bych chtěla, na ty otázky týkající se žen a mladých, tak je to z časových důvodů a omezení. Já nevím, jak to u vás funguje a samozřejmě ráda budu pokračovat, pokud pan předseda to odsouhlasí, ale pokud tedy uh, už budu muset skončit, tak ráda odpovím i písemně. Já jsem si velice pozorně ty otázky poznamenala, takže ráda na ně odpovím i písemně. Paní minister. Paní ministrině, je nám jsme velice rádi za to, co jste nám tady řekla, protože pro nás je důležité to, že ministrině vlády tak velkého státu, tak velké země, tak velkého zemědělství tímto způsobem se právě tak dívá na problémy které jsou důležité nejenom pro Brazílii, ale i v globálním měřítku protože velikost přírodních zdrojů, obrovské přírodní bohatství znamená i velikou odpovědnost před společenství a dalšími generacemi, o čemž často hovoříme. A další téma je globalizace, celosvětový trh. Právě proto musíme o těchto věcech hovořit, protože v Evropské unii eh, je jednotná zemědělská politika, ale stejným způsobem vlastně se nyní spojuje eh, v celosvětovém měřítku, ať už se jedná o VTO nebo bilaterální dohody. Je nám jasné, že společně musíme budovat budoucnost, protože pouze tehdy můžeme být efektivní. Dovolte tedy, abych vám znovu, paní ministrně, poděkoval, jakož i celé vaší delegaci. Ještě jednou se o mě, omlouvám, že jsem nepřivítal jmenovitě všechny eh, paní a pany poslance a senátory, ale myslím si, že bylo velice dobré, jsme tady měli možnost si eh, paní ministrně poslechnout a že bylo možné také, aby se europoslanci ptali, protože nakonec eh, zastupují 28 zemí. Myslím si, že to všechno představuje velkou hodnotu, tedy tato naše společná diskuse. Ještě jednou vám, paní ministrině, velice srdečně děkuji a přejeme vám i nadále, eh, aby po eh, rozvoj u vás takto postupoval. Přejeme všechno nejlepší tak eh, velké zemi, jakou je Brazílie a všem jejím obyvatelům. Přejeme všechno nejlepší brazilskému zemědělství při řešení té velké výzvy, kterou je uživit celý svět. Děkuji, myslím si, že tím můžeme uzavřít eh, rozpravu k tomuto bodu. A opravdu nám bylo velkou, velice příjemné, že jsme měli možnost tady uvítat eh, paní ministrině a celou delegaci. A teď budeme mít další bod, bude to eh, další zpráva, kterou má pan Martin Heusling a bude to ekologické produkci. Myslím, že nám promine, že jsme mu sebrali trochu času. Paní ministrině, i znovu vám děkuji, děkuji celé vaší delegace. Opravdu nesmírně srdečně děkujeme za to, že během vašeho pobytu jsme měli možnost se s vámi setkat. Děkuji. Vielen Dank. Państwa, já Já teď doprovodím paní ministrini a slovo dám panu Martinu Hojslingovi. Prosím ho, aby už teď přešel ke své zprávě. A udělá, bude nejlépe, když si to povedete vy, pane poslanče, protože by bylo docela nezdvořilé, kdybych to dělal já. Pane pośle Hausling. Eh, prosím tedy pana eh, poslance Hojslinga, aby nám řekl, eh, jak si stojíme a co dále. Tak prosím, teď si vás rádi poslechneme. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já se vina snažím tedy začít, nechci už ztrácet další čas. Toto je téma, které nás zaměstnává už nějakou dobu, tedy návrh komise z března 2014, co se týká tedy toho nového ekonařízení. Vedlo to k výrazným diskusím i s celou oblastí biozemědělství a zatím se nám nepodařilo najít nějakou přijatelnou formulaci. Já jsem předložil svou zprávu, máme celkem 352 pozměňovacích návrhů k návrhu komise, což eh, osobně říká, že se pouštíme do výraznějších změn. Doufám, že jak v zájmu tohoto sektoru, tak v zájmu spotřebitelů se budeme snažit ten návrh učinit co nejvíce jaksi praxe života schopným což v případě návrhu komise nebyl tak úplně ten případ. Eh, jedna věc, kterou jsme měnili, ten velký počet aktů v přenesené pravomoci. My jsme se snažili, co, mož, co to bylo možné, tyto akty redukovat a eh, obnovit jaksi platnost toho původního nařízení. Není možné, abychom měli novou legislativu, která bude vybavena tolika právními nejistotami, tím tedy, že bude mít komise v podstatě volnou ruku ve veškerém rozhodování do budoucna, co se týká uplatnění tohoto nařízení v praxi. Já si myslím, že i pro tento segment musíme zajistit právní jistotu a tomu musí odpovídat i legislativní forma, tedy co nejméně aktů v přenesené pravomoci. Jeden bod, který také dále vedl k důraznějším diskusím v rámci tohoto sektoru, ale i mezi členskými státy, je otázka nových prahových hodnot pro bioprodukci. To znamená víceméně nulovou toleranci pro pesticidy. E, já jsem se vyjádřil explicitně proti tomuto, protože jsem přesvědčen, že pak ten princip jaksi zapříčnění stavíme na hlavu. Není možné, nepřipouštět pesticidy v bioprodukci. To by byl výrazný zásah do konkurenceschopnosti. Buď máme prahové hodnoty, které platí pro všechny, a nebo je máme v těch oblastech, kde jsou vhodné. Nemyslím si, že eh, toto je otázka těch prahových hodnot, to je minimální problém, ale spíš jde o kontrolu procesů, tedy si uvědomění toho, že Eh, biozemědělství není pouze o pesticidech, respektive jejich nepoužívání. Jsou zde různé otázky, které začínají půdou, pokračují zvířaty a tak dále a tak dále. Takže omezit to na pesticidy by bylo až přílišné zjednodušení. Proto také mimo jiné chceme, aby v rámci odpovědnosti producentů bylo, byl posílen i ten aspekt jaksi hlášení problému ze strany producentů a včasnějšího zásahu ze strany státních úřadů. Musíme hájit práva spotřebitelů, musíme je chránit. Ovšem opět nehovoříme pouze o těch biozemědělcích jako takových, ale i o oficiálních kontrolách, které musí fungovat. Já si myslím, a myslím si, že to bylo jasné z toho celého zpracovávání textu, že si musíme jasně říci, že v Evropě máme naprosto rozdílný výklad toho jednoho textu, toho původního nařízení, a to je zásadní problém. Máme různé kontrolní systémy, máme různé interpretace toho, kdy musí být nějaký produkt stažen a kdy ne. A v podstatě nemáme skoro vůbec žádná data. Takže eh, komise pakliže si myslí, že nám může říci, eh, kolik je kde jakého bioosiva a co můžeme od koho očekávat, no nevím. Já bych spíše řekl, že bychom měli skoro založit nějakou bioagenturu, která se bude právě tímto zabývat, tedy zabývat se harmonizací systému v celé Evropě abychom se v tomto sektoru někam posunuli, ale také, aby v oblasti importu, což je veliký problém eh, harmonizace, abychom i zde dosáhli svých cílů. Není možné mít, já nevím, nějakých 60 nebo ještě více standardů pro import zboží. Ale to se děje. A proto si myslím, že nějaká bioagentura, nebo respektive agentura pro biostandardy, by asi byla to pravé, co by nám pomohlo situaci v Evropě harmonizovat. Jeden cíl, který si komise přece vzala, tedy do budoucna používat pouze eh, bioosivo a biochovy, to je hezký záměr, nicméně musíme si stanovit realistické cíle. Rok 2021 například je naprosto absurdní. Je potřeba dát biozemědělcům a biochovatelům dát čas na to, aby tento sektor rozvíjeli. A to je hlavní úkol tohoto nového nařízení. To je sektor, který musíme v Evropě dále rozvíjet. Je potřeba stanovit si rozumná čísla a dívat se do členských států, zda jsou tyto cíle plněny, zda jsou tyto cíle realistické. Myslím si, že náš záměr je schodný, ale musíme si přesněji popsat cestu, jak ho dosáhneme. Konec konců je to podobné jako při nákupu, při regionálním nákupu krmiv. Pokud budete mít eh, málo bioproducentů bioosiva v regionu, no tak ani nákup bioosiva nebude jednoduchý, že ano, to dá rozum. A myslím si, protože celý tento sektor musíme dále rozvíjet, musíme nacházet flexibilnější pravidla pro tento segment, abychom ten systém sami zbytečně nebrzdili. Eh, ještě jeden bod chci zmínit, který musíme prodiskutovat i s průmyslem a musíme o něm vést debatu i zde. Ehm, a to je tedy stanovení standardů v biozemědělství, co se týká živočišných druhů. Já zde mám dvě věci, kde se e, právě zaměřuji na chovy zvířat v biozemědělství. Ono to naráží na velký zájem. Ehm, e, já si myslím, že definic ale už máme dost a dost a upřímně řečeno, nedovedu si představit, že bychom stanovili nějaký limit, já nevím, třeba 12 tisíc slepic na provoz eh, a tak dále. A to je tedy tím pádem otázka, o které také musíme eh, hovořit. Já nevím, stanovovat, eh, kolik sviní nebo kolik prasat obecně může mít podnik, aby byl ještě bio. Nevím, jestli je to úplně životaschopné, můžeme o tom diskutovat, a alespoň to tady může sloužit jako základ pro diskusi. No a potom otázka kontroly. Tu zdůraznuju zejména účetní dvůr. Já jsem proti tomu, abychom eh, roční kontrolu nahradili pouze kontrolou rizik. Eh, výroční kontrola je naprosto zásadní. Přejí si to konec konců i sami, sami biozemědělci a je potřeba se toho nezbavovat. To neznamená, že bychom nějakou kontrolu rizikovosti neměli podporovat. Říkám pouze, že spolehnout se pouze na kontroly rizikovosti není dostačující a systém výročních kontrol podle mě by měl být zachován. Jsem také proti tomu, abychom eh, tu biokontrolu vyňali z toho bionařízení. Myslím si, že vzhledem k tomu, že hovoříme o tom segmentu bio, musíme jasně říci také to, že i tento druh kontrol bude zachován a bude zlepšen. Co se týká kontroly dovozů, Myslím si, že zde bychom se měli opřít zejména pro regionální standardy. Přejímání eh, evropského nařízení jedna ku jedné pro všechny regionální firmy by asi v mnoha oblastech nefungovalo. I zde musíme být podle mě flexibilnější. Tak, nechci zmiňovat teď všech těch 352 352 změn. Eh, konec konců je to už všechno k dispozici ve většině jazyků, pár jich ještě zbývá, ale brzy již budou. Chtěl bych poděkovat komisi za konstruktivní výměnu názorů, ke které došlo na celé řadě těch technických schůzek. Děkuji stínovým zpravodajům už teď, protože my jsme už jaksi dopředu velice intenzivně diskutovali. Děkuji vám za konstruktivní spolupráci a doufám, že děkuji také radě za výměnu názoru a jsem přesvědčen i, že už v tomto roce dospějeme schody, protože konec konců tento celý sektor očekává, že se dohodneme, aby věděl, jak to bude dál v oblasti tohoto bionařízení. A těším se proto na konstruktivní spolupráci i s radou. Děkuji vám. Děkuji vám, pane poslanče. To je vlastně další rozprava. A další nás čekají. Už existují další jazykové verze. Eh, Poznávací návrhy mají být podány do 12. června. Jak eh, určitě víte, v 17.30 začínáme společnou schůzi s výborem ENVIM. Bude to ve 4Q a proto teď eh, zahajuji diskusy a každý účastník bude mít jednu minutu. A tamhle vidíte vždycky, jak vám běží čas. A takže prosím, aby nikdo nehovořil déle než minutu. Pan poslanec Lins jako stínový zpravodaj. Přejete si slovo, prosím? Ano, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, jedna minuta, prosím. Ano, doufám, že to stihnu. Pane předsedo, děkuji vám. Děkuji panu zpravodaji za představení eh, tohoto návrhu zprávy. Je škoda, že máme každý jen jednu minutu na takto důležité téma. Eh, pan zpravodaj to čtvrt hodiny představoval a já mám reagovat za 20 sekund. No, nevím, jestli je to úplně přiměřené, ale pokusím se. Sečteno, potrž, potrženo, děkuji za návrh zprávy. Eh, myslím si, že se na něm leco spodařilo. Zejména co se týká těch prahových hodnot, co se týká eh, různých těch kontrol a eh, nastavení kontroly orientované na proces a to, že tedy tato bude důležitá i nadále. Bio osivo, biokrmivo, tam je zpravodaj na dobré cestě. Myslím si, že musíme ještě probrat návrh k těm smíšeným podnikům. Musíme zejména hovořit o otázce velikosti podniků. Já si nejsem úplně jist, zda má smysl, abychom v tomto bio nařízení stanovovali nějakou tu horní mez pro e, velké podniky. A musíme také hovořit o té navrhované agentuře. Myslím si, že by asi dávalo smysl vytvořit si nějaké clearingové místo, nevím, jestli musíme úplně zakládat vlastní agenturu a celkově za to by asi bylo lepší, kdybychom se více zabývali ehm, implementací stávajícího nařízení spíš než kompletní revizí a novým nařízením. Děkuji. Děkuji. Chápu, že stínoví zpravodaji jsou neustále v kontaktu. A všichni rozhodně chceme poděkovat, poblahopřát a už tuhle tu část nebudeme raději opakovat, abychom se mohli více vyjádřit k věci. A nebudeme také zopako- prosím opakovat to, co už tady bylo řečeno. Pan poslanec Agni, prosím. Oui, merci, monsieur le inutile, mais c'est assez... Děkuji, pane předsedo. Ano, je to velice technické téma. Máme tu celou řadu pozměňovacích návrhů a máme k tomu projednání jenom na celou půl hodinku. Samozřejmě všechno to, co zmínil Martin, je důležité a tu minutku, kterou mám, to snad ani nestojí za to. Já bych tedy chtěl ocenit tu mm, záslužnou Martinovu práci. Přes nějakých 350 pozměňovacích návrhů to prokazuje, tu dimenzi, jakou má zemědělství v Evropě. No a mluvit tady za minutku ohledně obsahu oblasti působnosti, máme tu různé práhy, interní kontroly, otázku dovozu, <clears throat> otázka agentury, to je velice zajímavé téma, které by mělo být prohloubeno. A také reprodukční materiál v rostlinné oblasti i Myslím si, že měli bychom mít více času k projednání, k tomu, aby proběhla opravdová debata. Je třeba prohloubit ten návrh hlavního pana zpravodaje. Děkuji, pan poslanec Suloch. Relatore Osling per la disponibilità e il lavoro enorme di sintesi che Děkuji panu zpravodaji za ochotu, za obrovské úsilí, když se snažil vše eh, zhrnout na našich zasedáních. Já chci zopakovat, že abychom projednali toto téma, měli bychom na vše nahlížet z dlouhodobého hlediska a abychom dosáhli změny stávající situace. To znamená ekologické produkty, na to bychom měli nahlížet jako na bohatý sektor s velkým potenciálem Myslím si, že bio by mělo být to tradiční, no a to konvenční, to, co je nyní tradiční, to by mělo zmizet. A co je třeba tedy brát v potaz? Měli bychom pracovat tak, aby se změnil ten přístup, například téma agentury. To mne velice maté, nejenom co se týče nákladu, ale také proto, že si myslím, že bioprodukty jsou jenom takovým marginálním eh, políčkem a ne to, co by mělo být tradiční. A pak třeba i ty smíšené farmy, zase eh, je tu určité přechodné období, ano, to by mělo být přechodné, ale pouze v určitou lhu. Po právkách bude ještě kolejná diskuse. Eh, uvědomte si prosím, že po pozměňovacích návrzích bude ještě další diskuse, tudíž bude možnost o tom znovu hovořit paní poslankyně Miller. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla hovořit jménem našeho stínového zpravodaje, který je stále na letišti a bohužel zde nemohl být včas. Tento návrh a vypracovanou zprávu pana Hojzlinka vítáme. Děkujeme vám zejména za ten pragmatický, praktický přístup, který jste se řídil. Doufáme, že se situace v rámci eh, tohoto základového legálního aktu zlepší. Říkáme ale rezolutní ne vůči těm prahovým hodnotám. Je to ten princip zapříčinění. Může to vést až k pětitisícovým nákladům na každý podnik ročně. To je pro nás až příliš. O té ekoagentuře nebo bioagentuře o tom můžeme dále hovořit. A co se týká eh, vašich návrhů ve vztazích s třetími státy, to mně připadá poměrně klíčové. Všem horní hranice pro chovatele, nevím, to asi bude ještě poměrně zajímavá diskuse. Sečteno, potrženo, vnímáme eh, váš návrh jako velmi pozitivní překvapení. Děkuji. Děkuji, pan poslanec Hajtoma. Děkuji, pan poslanec Hajtoma. Omlouvám se, děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve chtěl panu Hojslinkovi poděkovat, protože to je velice citlivá záležitost a pochybuji, že takové nařízení potřebujeme a myslím, že to povede eh, ke spoustě byrokracie. Nicméně eh, bych se chtěl k něčemu vyjádřit. První je paralelní výroba, eh, kterou postupně chce zpravodaj stahovat, ale myslím si, že vždycky je to možné, aby zemědělci měli možné provodovat jak tradiční, tak ekonomické ekologické zemědělství a druhá věc jsou úřední kontroly. Návrh, který předkládá komise, vychází z rizika, což je nákladově efektivní a snižuje to byrokracii. To si myslím je důležité a měli bychom se tohoto přístupu držet. Další eh, výjimka eh, z eh, certifikací v malobchodním sektoru. Ze zpravodaj myslí, že to by to mělo být jenom u předběžně bolevních produktů. Já si ale myslím, že je to třeba tak, jak je to v současné legislativě. Děkuji vám mnohokrát. Carlos Garcia. Paní Rans Garcia. Děkuji, pane předsedo. Já nehovořím k dnešní debatě, ale ohledně těch předchozích v rámci tohoto mandátu, myslím si, že je opravdu hrozné, že poslanci nemají alespoň tři minuty na to, aby pohovořili. Já to hovořím jako poslankyně této sněmovny a chci vám říkat, říci, promluvte se sekretariátem, abychom mohli v každé debatě mluvit aspoň tři minuty, protože ty debaty musí být trošku rozumné, musí mít prostředí. Pokud na plénu nemůžeme hovořit, ani ve výboru nemůžeme mluvit, tak nevím, proč jsme poslanci. A nyní tedy k věci. Chci říct panu zpravodaj. Uh, Jakožto poslankyně ze země, která je hodně producentkou toho ekologického zemědělství, tady oceňuji to úsilí, nicméně například to osivo nebo ty smíšené farmy nebo další návrhy, o tom musíme ještě hodně eh, pohovořit a proto předložím eh, pozměňovací návrhy a opravdu doufám, že nám sekretariát umožní eh, alespoň ty tříminutové projevy. Tak, možná. Ano, opravdu možná místo toho, aby jsme Eh, uspořádali několik setkání, tak třeba jenom jedno nebo prostě jenom méně, aby zkrátka bylo více času na jednotlivé projevy. Ale jedná se o to, abychom eh, byli schopni vyřídit informace, které jsou důležité právě v tomto etapu, na této, na této, v této etapě práce. Samozřejmě, že ještě bude následovat další diskuse o pozměňovacích návezích. Paní poslankyně Kostinger. Děkuji vám. Já děkuji panu Martinu Hojzlingovi slovy. Není to úplně často, kdy nějaký zelený bojuje za prahové hodnoty pro emise a tak dále. No dobře, ale, ale vážně díky Martine za odvedenou práci. Bioosivo, ekoosivo, eh, já bych zde chtěla vidět skutečné pobídky. Zelení zrovna v loni vydali studii, že nějakých 85% eh, trhu s osivem je v rukou pár koncernů v Evropě. A já nevím, eh, jestli tím pádem, eh, pokud budeme vyžadovat bioosivo, skutečně způsobíme další rozvoj trhu. A proto je potřeba vypracovat potřebné pobídky. Je potřeba pobízet i naše evropské producenty osiva. Co se týká podniků v horských oblastech, zde budeme i nadále potřebovat výjimky, co se týká malých podniků, ochrany zvířat a tak dále. Eh, zejména v horských oblastech, je právě biozemědělství obrovskou příležitostí pro budoucnost. Ale budeme potřebovat konkrétní výjimky pro právě tento segment. Co jsem nepochopila, jsou ty velikosti podniku. Já nevím, to asi Rakušany postihne jen málo, ale ráda bych se pana zpravodaje zeptala, jakým způsobem se té 2999. svini povede lépe než té 3000 svini v nějakém podniku, protože se změní velikost podniku. E, nevím, asi to souvisí se, se způsobem toho chovu. Každopádně to je něco, o čem budeme chtít dále diskutovat. Děkuji. Pani posel Prosím, paní poslankyně. Aguilera. Děkuji, pane předsedo. Já se připojuji k návrhu mé kolegyně paní Herens. Myslím si, že ta debata si vyslouží, abychom měli více času, takže bych chtěla požádat předsedu a sekretariát, abychom toto řádně upravili. A nyní k tématu. Také já jsem ze Španělska, kde máme velice důležitou bioprodukci. Ovšem nechápu, proč vždy v rámci této debaty uh, vždy někdo intervenuje v tom stylu, že tedy je třeba vylučovat veškerou produkci. Ne, vždyť vždycky bude spolu soužít to tradiční konvenční zemědělství a to biozemědělství. Ano, já si přeji, aby se navýšilo biozemědělství v Evropě, ale musíme proto učinit maximum. Takže i ta smíšená produkce, i když už se připouští, tak možná prostřednictvím nějakého pozměvacího návrhu k tomu, co vy navrhujete, by se to mohlo ošetřit. A pak ještě myslím si, že příliš mnoho věcí se tu ponechává tak nějak na komisi. Uh, Myslím si, že je to zase důležitý aspekt, který je třeba ošetřit v tom základním nařízení. A pak článek 20, ten je velice důležitý. Myslím si, že ten, ta stávající situace je špatná pro odvětví. Nicméně v této věci také předložím pozměňovací návrh, protože si, s tím vaším návrhem souhlasím, ale upravím ho. A pak nevím, co má co společného rozsah chovu s tím procesem ekologizace. Nevím. Nevím, nevím, jestli to příliš eh, směšujete. Já tady tak nějak chápu tu vaši myšlenku, ale nevím, jestli to můžeme načrtnout zrovna tak, jak to předkládáte. Dorfman, tak prosím. Pan poslanec Dorfman. Děkuji, pane předsedo. Já bych také zmínil ten časový management. Měli jsme zde téměř dvouhodinovou debatu o zemědělství v Brazílii bez konkrétnějšího důvodu. No a teď tady u jednoho z nejdůležitějších témat, které máme spolu rozhodovat, máme jenom nějakých 40% na debatu a nevím, mě to nějak nesedí. Z důvodu času chci hovořit o jenom jedné věci a tedy o prahových hodnotách. Já jsem ze země, kde prahové hodnoty již léta platí a vedou k velkým problémům, protože máme i transfery jaksi z běžných podniků na biopodniky a naopak máme spoustu podniků, které se musí jaksi biovýroby vzdát právě kvůli těm prahovým hodnotám. A často e, tyto dva druhy podniků spolu sousedí, jeden produkuje příliš, druhý produkuje příliš málo a ani jeden není spokojený. A myslím si, že i samotný návrh komise v této oblasti je zatím poměrně nesmyslný. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Eh, pane Hojzlinga, eh, to bylo zajímavé, co jste říkal ekologická produkce eh, v Bulharsku jde trochu naopak. Možná, že parlament by měl být trošičku aktivnější. Hovoříme o certifikaci eh, bioproduktů eh, eh, poznacení 196 a o, ocen, o hodnocení rizik, posuzování rizik. Jestliže biologická produkce má být čistá, pak by toto mělo být jako certifikace povinné pro všechny zemědělce. Je to určitá záruka potom kvality a proto si myslím, že bychom se toho neměli zdávat. Pak je tady tři 5.2, eh, eh, tam se říká, že kritéria budou nastavená až později. Pane Hozvinku, mohl byste nám eh, říci přesně, kdy ta kritéria budou definována? Skupinová certifikace, to je něco nového, což by snížilo byrokratickou zátěž. Ale producenti by rádi věděli, za jakých podmínek. A biologičtí producenti u nás z naší země mě, se na mě obraceli a e, trošku se bojí, protože si myslí, že ta skupinová e, certifikace by mohla jít na úkor kvality a kontrol kvality. A za třetí, jak už tady bylo řečeno, Hovořilo se tady o různých typech osiva, o různých odrůdách, různých druzích, například odrůdy ovoce a zeleniny. A to je samozřejmě věc důležitá, protože můžete mít odrůdu, která se, dejme tomu, rozvíjí v konkrétním regionu a e, tak, tam bude takto označena. A mohli bychom tedy také stimulovat lokální produkci a napomáhat inovacím v tomto sektoru. Já vám potom e, později ještě k tomu pošlu svůj návrh. Pan poslanec Takula. Já. Děkuji, pane předsedo. Já bych v první řadě chtěl poděkovat kolegovi Hojzlingovi. Jsem novým nebo staronovým poslancem, připojí se k vám a za kolegu Oliho Réna, který se vrátil do Finska. Mám tu také několik připomínek a ta hlavní asi se týká agentury. A pak dalším tématům, ale začnu tou agenturou. Jakožto zákonodárci bychom měli mít na paměti, že potřebujeme méně, ovšem lepší, kvalitnější legislativy a ta agentura nepřinese nic nového. Byrokracie už máme dost. Ty kontroly na základě rizika, a v to máme ve finsko myslím si, že nemá cenu mít tu několik kontrol v průběhu roku. Měli bychom důvěřovat zemědělcům, že budou kontroly provádět adekvátně a tyto kontroly na základě rizika si myslím, že by měly být postačující. Celkově bychom se měli snažit o méně byrokracie, lépe rozumněji vynakládat s našimi prostředky a tím pomoci produkci. To je tedy jenom několik takových nápadů. Já bych řekl, pane předsedo, že do té doby, než to ten vzniklo, tato návrh, většina biologických zemědělců eh, v, EU, eh, v, v, v Spojeném království docela měli rádi Evropskou unii, ale tohle opravdu změní jejich názor, protože v podstatě bude úplně nemožné podnikat ekologické zemědělství za těchto pravidel, protože tam není žádná flexibilita, je to nesmírně rizikové a ten eh, trh je velice tak takový ježatý. A zejména vlastně my máme asociaci, která hodně hlídá ten ekologický sektor ve Spojeném království. Ale tady je prostě eh, hrozba. Někdo si myslí, že ekologické potraviny jsou, eh, musí být velice čisté, nesmí to být nějak kontaminováno jinými zdroji, ale když vezmete například organickou pšenici, takový náklad 30, eh, 30 děti, tak jsou tam různé další věci. Jsou tam například eh, eh, mrtvé hmyz, je tam, eh, je, je tam také různá další příměsy jako listy a podobně, tak je to organické, ale otázka, jestli je to také výživné. Pan poslanec Pedant, ne? Děkuji. No. děkuji, pane předsedo. Merci, monsieur le président, c'est mon voisin qui Děkuji, pane předsedo. omlouvám se, nedával jsem pozor. My považujeme tuto zprávu za uspokojivou, věnuje dostatečnou pozornost územnímu rozsahu těch bioproduktů a také poskytuje určité povzbuzení k vytváření propojených vztahů, které jsou zapotřeby i pro tuto bioprodukci. Já bych tady chtěl zmínit jednu věc, která se týká sociálního dumpingu biozemědělství dnes v některých regionech. produkuje drahé produkty a to díky drahé pracovní síle. A to samozřejmě způsobuje určité problémy napojené na sociální dumping. A to je třeba brát v potaz právě ve vztahu k této studii, protože využívat lokální pracovní sílu za 10, 12 až eur za den, to není adekvátní, takže je tu pak ten problém sociálního dumpingu, který je třeba vyřešit. Tak so mycket, ordförande. Eh, jag vill börja med att understryka... Předsedo, eh, nejprve bych chtěl zdůraznit význam toho, Eh, že dochází, aby se takto vyměňovaly názory tady ve výboru. Nám, členům, to umožňuje porozumět tomu, které záležitosti jsou důležité pro naše kolegy. A znamená to také, že pak budeme připraveni, až se bude hlasovat. Spravodaj myslím, jde ve správném směru v porovnání s komi- návrhem komise, ale ještě zbývají další věci. Tři eh, body bych chtěl zmínit. Otázka, eh, zda je možná produkce mléka mléka a nebo hovězího pouze z ekologicky chovaných zvířat. Ve, Švédsku, ve Švédsku například vidíme smíšené farmy a vlastně to riziko se rozdělí, protože jsou tam i tradiční, i ekologické podniky a to by mělo pokračovat, protože si myslím, že jinak, že tedy ta koexistence je takto nutná. Pak by se, to je tady otázka toho nějakého orgánu, nějaká ekologi, agentura pro ekologické zemědělství. Nemyslím si, že je to správné. Stejně jako finský kolega si nemyslím, že bychom měli zvyšovat byrokracii, že bychom měli tomuto trhu umožňovat růst a neho podrývat. Pan poslanec Flamakan. Flanagan. Uh, e Chtěl uh, panu uh, poslanci poblahopřát k jeho práce a souhlasím s tím, co tam bylo řečeno, že potřebujeme více času na pozměvací návrhy, protože to musí být rozpracované dopodrobná. A pokud byste potřebovali další řečnickou dobu tady, chtěl bych se zeptat, zda není možná, abychom také někdy začali včas, protože já jsem tak někdy přijdu a říkám si, Eh, jak, co se děje, když se tady lidé prostě tak postávají půl hodiny po začátku. A vy máte ne, nemožný úkol, pane předsedo, když se snažíte ty děti dostat do lavic. A já jsem byl například ve vedení naší místní školy a tam ředitel školy zamknul dveře. Když někdo přišel pozdě, tak se můžete uhodnout, že jsme všichni chodili čas, čili na všechno se dá najít jednoduchá odpověď. Bardzo děkuji, přijmuji. Děkuji a přijímám tyto připomínky. Teď bychom rádi požádali eh, paní ředit, ředitelku Monik Pajt za komisi, aby se k tomu vyjádřila. Merci, monsieur le président. Euh, euh, děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Zejména chci poděkovat panu Hojzlingovi za jeho návrh zprávy. Toto je skutečně klíčový dokument, na který jsme se těšili. Dovolte mi pár slov o tom, proč komise tento návrh předložila. Za prvé, jak víte, v oblasti biozemědělství dochází k velmi signifikantnímu růstu, je to průměrně 9 Přičemž toto skutečně již není pouze jenom nějaký specializovaný úzký sektor, stává se skutečně sektorem mainstreamovým a dnes již představuje daleko větší objem naší spotřeby. To je tedy bod číslo jedna. Teď bod číslo dvě. Takovýto nárůst poptávky se zatím kompenzuje dovozem zboží, spíše než navyšováním zemědělské produkce v EU. A proto je potřeba usnadnit vstoupení na trh nových účastníků, vzhledem k tomu, že toto je růstový sektor. A teď bod číslo 3. Momentální systém kontrol není dostatečně rigorózní a byl kritizován mimo jiné i účetním dvorem. Nebudu zabíhat do podrobností, ale je zde prostor pro zlepšení. Za čtvrté, systém, tak jak funguje teď, nezajišťuje evropským zemědělcům schodné podmínky s dovozci. A proto je naším přáním posílit harmonizační pravidla tak, aby dovozy z třetích států splňovaly stejné požadavky jako produkty produk- produkované v EU. A nakonec, spotřebitelé v EU nejsou povinni kupovat si bioprodukty. Spotřebitelé si kupují bioprodukty proto, že věří té ochranné známce věří, že takovéto produkty splňují ty konkrétní e, předpisy a neobsahují zakázané látky, jako například pesticidy. A to je důvěra, to je víra, kterou musíme posilovat. Jinak spotřebitelé nebudou mít žádný důvod kupovat takovéto produkty, kupovat produkty s tímto logem. Takže to bylo to základní myšlení stojící za tímto návrhem v komisi. Jeden z úhlových kamenů tohoto návrhu, co se týká e, zbytků, zbytkových látek a stanovení e, nějakých prahových hodnot pro pesticidy a jiné zbytkové látky, tak ten vznikl takto. Vznikl proto, že i když budeme mít systém na monitorování užívání zakázaných látek, může stále dojít k tomu, že budete tyto látky nacházet v tom finálním produktu. Takže i když producent splní všechna pravidla, může přesto v produktech zbýt určité zbytkové množství. A proto potřebujeme mít harmonizovaný přístup k případům nalezení zbytkových, zbytkové přítomnosti látek. A to napříč celou EU tak aby opět spotřebitelé mohli upevnit svou víru ve značku biokvality. Eh, vidím, že pan předseda už na mě mává kladivem, tak eh, raději budu končit. I nadále samozřejmě eh, budeme rádi diskutovat toto téma s Evropským parlamentem. My jsme vždy byli flexibilní a otevření vůči dialogu Těšíme se na konstruktivní diskusi a to jak s parlamentem, tak s radou, tak abychom zajistili flexibilitu tam všude, kde to bude možné, abychom zajistili růst celého tohoto sektoru. Děkuji a teď bychom ještě požádali pana Hojslinka. Chtěl bych jenom připomenout, že pozměvací návrhy třeba předložit do 12. června. A za druhé, že bude následovat další diskuse, to už bude poté, až budou předloženy pozměňovací návrhy. A za třetí poprosím pana eh, zpravodaje, aby nám potom poslal eh, informace, aby nás jaksi uceleným způsobem informoval eh, o té věci, jak to probíhá, jestli můžeme poprosit i vaše spolupracovníky. A potom, až, po, pohovoř, až vystoupí pan Hojsling, přejdeme do 4Q2, kde budeme mít společnou schůzi s NV. A pokud je o náš výbor, tak hlasovat se bude až ve čtvrtek a zítra máme volno. Prosím, pane poslanče. Já Děkuji. Já jsem to nejdůležitější řekl už na začátku. Eh, děkuji za těch pár návrhů, které tady zazněly. A myslím si, že Vzhledem ke kritice, která zde zazněla, musíme i nadále provádět diskusy, protože pro mnoho biopodniků je toto otázkou přežití do budoucna. Nicméně musíme si jasně říci i to, že eh, bychom se chtěli shodnout na co největším počtu bodů ještě před letními prázdninami a mít hotové stanovisko eh, našeho výboru. Jedno téma, které je velice zajímavé, je to téma těch smíšených podniků. Já jsem předložil kompromisní návrh, tím jsem se zabýval poměrně dlouho, ale jsem otevřený dalším diskusem, protože vidím, že v mnohých členských státech toto působí problémy a jsem přesvědčen, že nakonec najdeme kompromis. V různých zemích máme kulturní rozdíly, v Německu a Rakousku toto rozdělení podniků není vůbec problémem ale v jiných zemích jsou ty smíšené podniky téměř až 40% veškerých zemědělských podniků. A proto je potřeba zasloužit se o to, abychom o nikoho cestou za bioprodukcí nepřišli. Ve finále chceme mít více bioproduktů, ne méně. Dovolte mi jednu stručnou poznámku na adresu komise k těm prahovým hodnotám. E, průzkum mezi spotřebiteli, který jsme dělali na začátku, jasně řekl, že spotřebitelé nechtějí z ničeho ustupovat, ale upřímně, eh, kdybyste se zeptali eh, spotřebitelů na běžnou zemědělskou produkci, tak vám řeknou to samé. Nikdo nechce mít v jídle škodlivé produkty. A upřímně řečeno, eh, nevím, jestli je možné takto argumentovat ochranu spotřebitele zrovna v tomto kontextu. Nicméně jsem si jist, že i pro tuto oblast najdeme ve finále příslušné řešení. Eh, není možné více zatížit biopodniky. To v žádném případě. Chceme podporovat biozemědělství, ne lidi od ní odrazovat. Děkuji. Předseda bez mikrofonu. V čtvrtek hlasování o 9. Čili hlasovat budeme ve čtvrtek v 9 hodin. Vemte, sem, vemte si sem vojle hlasovací kartičky, pak bude setkání s panem komisařem, tedy bude 4Q2, kde se bude jednat o pozměvacích návrzích ohledně cloningu. Moc se omlouvám za to, že jsem musel omezovat takto řečnickou dobu. Děkuji.